Bodem eh, naší rozpravy eh, je porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Budeme postupovat podle článku 122 jednacího řádu a první bod se týká Pákistánu a nedávných případů pro následování.